poslanců proti bude se uplatňovat článek 211 a toto bude zrušeno. Výbor pro zahraniční věci rozeslal text eh, podle článku 216 část 6 jednacího řádu a eh, tento text bude přijat pakliže do 48 hodin neobdržíme námitky nějaké frakce nebo alespoň 40 poslanců. Tento text eh, najdete opět na webu Science on Direct eh, a eh, bude rovněž zveřejněn v zápisu tohoto zasedání. Teď se dostáváme tedy k pořadu jednání.